Nyní tady máme rezoluce o situaci v Gvineji a první má slovo pan Macaki z dvě minuty. <clears throat> Pane předsedo, pane komisaři, Gvinea má velice bouřlivou historii. Evropská unie, Evropa se vždy nějakým způsobem zapojovala do její minulosti. V 19. století převzali tuto zemi Portugalci a v 16. století a dále odehrávalo otroctví. V 19. století nastoupili francouzi. Po vyhlášení nezávislosti v roce 58 navázali pevné vazby se Sovětským svazem. Postkoloniálním období převládal totalitarismus a vládce podporovala primitivní armáda kydají je celá řada nerostného bohatství, včetně diamantů a zlata, ale je to přitom jedna z nejchudších zemí na světě. Tyto horniny, toto nerostné bohatství využívá Rusko, Francie, Spojené království, Austrálie a Kanada. Víme, že dochází ke korupci vládních úředníků. A země, ke kterým patří tyto společnosti, se vůbec nezajímají o to, jak jsou na tom občané Kiny. A začínají si stěžovat na situaci lidských práv v případě, když jsou ohroženy anebo narušeny jejich finanční zájmy. Nicméně v současné době je tam u moci další diktátor, mladý důstojník armády Kamara. Zavázal se, že zemi zbaví korupce a vylepší životní úroveň pro 10 milionů obyvatel. A proto 32 členů Národní rady pro demokracii a rozvoj má teď vést zemi. Já netuším, jestli to myslí vážně, nebo jestli se mu vůbec něco podaří zlepšit. Ale jedna věc je jasná. Horší už to být nemůže. Nemůže to být horší, než to bylo v posledních pár desetiletí, kdy Evropa a zbytek světa jen seděli se založenýma rukama a využívali výhody vykořišťování Gvineji, co se týče nerostného bohatství. A opravdu jen doufám, že v krátké době dojde k přechodu k demokracii. Děkuji. Merci, monsieur Matsakis. Monsieur Audi, vous avez deux minutes. Děkuji a slovo má pan Ody dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, pane Špidlo, vážení kolegové, 22. prosince 2008 eh, Lasana Conte, prezident Gvineji, zemřel a Dále se tady organizovala vláda jiným způsobem. Je to lidé, kteří vedou tuto zemi, ehm, která je označovaná za tu nejvíce korumpovanou. Ehm, pravděpodobně tam nemnesou demokracie, která tam nikdy neexistovala. Před 24 lety pan generál Lanceny Conte převzal moc, eh, kdy pan prezident Sekuture eh, zemřel. Byl to důstojník, který byl odpovědný eh, za eh, dodávání paliva pro armádu a tehdy se tady chopil moci. Nebylo možné tedy nastolit demokracii, která by umožnila organizovat včas volby tak, jak je to podle ústavy. Hmm. Tuto středu 24. prosince se tehdy neznámý kapitán prohlásil prezidentem a potom později se mu ostatní podrobili. Um, tehdy byl jako premiér jmenován uh, další muž, a nikdo v Gvineji toto celé neodsoudil. Občanská společnost vzala tuto situaci na vědomí. Otázka je, jestli v této situaci bychom měli odsoudit tento puč. Ano, měli bychom ho odsoudit a naše strana toto odsuzuje, i když samozřejmě nejsme naivní a uvědomujeme si, že politické řešení pro zavrnutí diktatury nejsou nikdy jednoduchá. Děkuji. Merci. Děkuji, pan dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. 15. února 2007 jsme hovořili o eh, diktatuře pana eh, Lanzany Conteho. Dostal se k moci po puči a zemi považoval za svůj soukromý majetek také nerostné bohatství jako bauxit a tak dále. Většina stran se nepodílela na jeho vládě a většina opozičních stran se dokonce dostala do situace, že museli opustit parlament. A to vedlo k tomu, že se například odbory staly největším oponentem v zemi. Vláda Conteho vedla k tomu, že bylo zabito 59 lidí a mnoho jiných bylo uvězněno. Tento odsouzení hodný režim není skončil tím, že tento diktátor zemřel. Nyní je u moci bankéř a otázka je, co se stane, Eh, v další chvíli. Je toto cesta k demokracii a ke svobodě pro občany, anebo je to pouze předehra pro to, aby moc převzal další diktátor, který se zmocní také nerostného bohatství. Okolní svět je překvapený. Svět odsuzuje tento puč a nyní se požaduje, aby vláda co, nejvíce, co nejrychleji byla přenesena jinému politikovi. Požadují se svobodné volby, ovšem, jak se zdá, něco takového je v Gvineji i nadále nemožné. My neodsuzujeme změnu moci, ale odsuzujeme nedostatek výhledu na vylepšení situace v Gvineji. Musíme upozornit ty, kteří uchvátili moc na to, že jejich aktivita může být pouze krátkodobá, protože Gvinea potřebuje demokracii. Pan Kacmarek. Pane komisáře, šanovní państwo, mine... Pane předsedo. V Africe byly... Naštěstí doby, kdy jediný způsob, jak změnit vládu v Africe, byl státní převrat, už tato doba už je dávno pase v Senegalu, v Libérii a v dalších zemích byly pokojné politické změny, nové demokracie, přitom Gviné uvízla v minulosti. A Conte, který se stal hlavou státu také na základě převratu, byl pouze druhým prezidentem této země po nezávislosti. A teď jediná dobrá zpráva je, že africké státy a Africká unie odsoudila tento převrat a další pomoc z Evropské unie by měla záviset na návratu eh, právního řádu v této zemi. A samozřejmě by měly se měly uspořádat volby, které eh, budou monitorovány mezinárodními organizacemi. A jestliže se pan Kamara chce stát gvinejskou verzí pana Obamy, tak se bude muset situace výrazně změnit. Děkuji, paní Tomaševská. Jedna minuta. Pane předsedo, dámy a pánové, hned další den po umrtí prezidenta eh, Conteho 23. listopadu 2008 vojenská chunta převzala moc, pozastavila platnost ústavy a chopila se o těžší vlády, Eh, volby by se měly konat do, eh, do roku 2010, roku 2010, do prosince 2010, ale otázkou je, co se do té doby stane. Jaký je postoj eh, společnosti vůči této změně? Pokud jde o Africkou unii, tak ta dala zemi 6 měsíců na to, aby obnovila právní řád. Myslím si, že parlament by měl vyzvat eh, k co nejčastnějšímu zorganizování svobodných voleb. Pak je to otázka, eh, můžeme to navázat na pomoc eh, této zemi a měli bychom také vést dialog civilní. Nyní přecházíme k části Catch the Eye a správně by měli hovořit pouze dva řečníci. ale uvidíme, jinak budou čtyři. Děkuji. Prezident Conte byl jakýmsi příkladem silného muže v Africe. Vládl Gvineji železnou rukou. V Gvineji nikdy nebyla demokracie za celé půlstoletí její nezávislosti. Conte dal, nebo smrt Conteho dala příležitost Gvineji otočit stránku. Nicméně tyto naděje ustaly, když nastal vojenský puč. Evropská unie nemůže očekávat, že ji někdo bude mezinárodní měřítku brát vážně, když bude věci dál protahovat. Proč nám to na západě trvá tak dlouho, když ostatním vládám je to také jedno? Měli bychom uplatnit ustanovení dohody z Kotonu, co se týče sankcí. Kapitán Kamara a všichni vůdci musí chápat, že Evropská unie uznává určité standardy vlády a potom je ochotná také obchodovat. Gvinea dosáhne prosperity jen prostřednictvím demokratické vlády. Děkuji. Děkuji, pan Bokanský, jedna minuta. Your microphone, please. Mikrofon, prosím. Mikrofon, please. Pane předsedo, pane komisaři, máme tu další příklad vojenského převratu. Vojenská chunta postupuje vždycky stejně. nejprve všechny pozavírá, pak zruší ústavu a pak oznámí nové demokratické volby. Tentokrát by to mělo být, tedy měly být volby za dva roky. Ale potom v praxi si noví úředníci samozřejmě najdou místa ve vládě a vede to k porušování lidských práv a zásad demokracie. Vede to k útlaku a tento scénář se pravděpodobně bude opakovat i tentokrát. I když můžeme doufat, že to bude možná mírnější nebo pozitivnější. Jediný tlak, který můžeme vynakládat, je jednat stejným způsobem jako eh, Západoafrická unie, která se rozhodla pozastavit členství Gvineje. Víme, že eh, příjem na hlavu v této zemi klesá. Evropská unie by v tomto kontextu měla jednat odvážně a zajistit, aby se situace v zemi vrátila k normálu, ku prospěchu všech. Merci, madame Andrikine. Děkuji dnes, kdy diskutujeme vojenský puč v Guineji v zemi, která podle Transparency International je jednou z nejskorumpovanějších v Africe. A navíc e, zemí, kde ekonomicko-sociální informace je příšerná, lidem chybí základní věci, porušují se tu lidská práva a to vše nevyhnutelně vytváří skvělé podhoubí pro takovýto převrat. Na straně druhé jsme si dobře vědomi toho, že vojenské převraty jsou k již tradicí. Parlamentní volby se nezorganizovali ani před dvěma lety, když vypršelo funkční období a to je varování mezinárodnímu společenství. Situace jako tato by v jakékoliv zemi mohla vést i k občanské válce a krve prolití. A proto plně podporuji tuto rezoluci e, výzvám ke zorganizování voleb na základě mezinárodních standardů a s pomocí Africké unie a Západoafrického ekonomického společenství. Musíme také zajistit lidská práva a právo schromažďování, protože jinak budou volby k ničemu. Děkuji, pan Otovič. E, Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Vojenský převrat v Gvineji se řídil podobným scénářem jako všechny ostatní v Africe, ale i na ostatních kontinentech. Bezprostředně po smrti prezidenta Conteho, který sám převzal moc čtyři roky předtím prostřednictvím násilné moci. Došlo tedy k násilnému převzetí moci a společnost je hodně rozdělená na ty, kteří jsou bohatí a na ty, kteří nemají nic. Africká unie pozastavila své vztahy s Gvineou a já souhlasím s tím, že takovéto externí tlaky by snad mohly přinést jisté výsledky. Mohla by jim to pomoct postoupit na cestě k demokracii. Ale já myslím, že další africké státy by měly dělat něco jiného. Měly by se snažit zabránit takovýmto případům vojenské převzetí moci. A já chci podpořit toto usnesení. Děkuji. A nyní si vyskneme komisi. Pane komisaři Špidlo, máte slovo. Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Zpráva o úmrtí guinejského prezidenta Lasana Conte, která dorazila ráno 23. listopadu 2008, byla o několik hodin později následována vojenským převratem vedeným juntou jež vytvořila národní radu pro demokracii a rozvoj a vyhlásila pozastavení ústavy a rozpuštění státních institucí. evropská komise důrazně podporuje prohlášení učiněné předsednictvím evropské unie které odsuzuje toto násilné převzetí moci a vybízí guinejské orgány aby se v co nejkratší době navrátily k civilní ústavní a demokratické vládě pozitivní přijetí vojenského režimu ze strany guinejské veřejnosti zejména ze strany politických stran a odborů jasně vypovídá o tom že životní podmínky guinejského obyvatelstva se zhoršily natolik že i vojenský převrat je chápán jako pozitivní změna a jako záležitost vzbuzující optimismus ohledně budoucnosti rovněž to ukazuje že režim dosud panující v této zemi ztratil důvěru guinejského obyvatelstva do té míry že upřednostňuje aby se vlády ujaly vojenské jednotky spíše než ústavní nástupci. v této nejasné situaci je důležité uvítat rychlé a účinné iniciativy podniknuté hospodářským společenstvím států západní afriky a jeho předsedou panem chambasem jakož i odhodlání a rozhodnost společenství a africké unie které pozastavily členství guineje ve svých organizacích a odsoudily násilné převzetí moci. komise se hodlá připojit ke snaze společenství a africké unie a podpořit jejich úsilí aby bylo možné co nejvíce urychlit návrat k civilní a ústavně demokratické vládě prostřednictvím svobodných a transparentních voleb výzva která stojí před mezinárodním společenstvím v následujících měsících spočívá v podpoře guineje v jejím přechodu k demokracii a uspořádání svobodných a demokratických voleb zákonodárného sboru a prezidenta. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci jak víte v březnu two thousand and four po volbách jež nerespektovaly zásady demokracie a porušovaly podstatné prvky dohody z cotonou jsme se rozhodli zahájit konzultaci mezi guineí a evropskou unií podle článku ninety six dohody z cotonou. pokroku se dosáhlo v těchto oblastech obecní volby v roce two thousand and six liberalizace sdělovacích prostředků revize volebního rámce provedená společně s vládou a opozicí a zlepšení makroekonomického rámce. my neztrácíme naději jsme přesvědčeni že volební proces který byl zahájen v říjnu minulého roku bude moci být úspěšně obnoven. v této situaci odjede do guineje tuto středu společná mise předsednické země a komise. tato mise do níž jsou zapojeny útvary a společenství ecowas a africké unie bude mít za cíl posoudit situaci v zemi a navrhnout vhodná opatření která budou sloužit k podpoře guineje při přechodu k demokracii. děkuji vám. Děkuji panu komisaři, rozprava je u konce a hlasovat budeme po našich eh, rozpravách dnešního odpoledne. A nyní na pořadu jednání máme eh, svobodu tisku v Keni a slovo má pan Macakis dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, Svoboda tisku je identická s svobodou a demokracií. To samozřejmě neplatí ideálně v naší společnosti, kde mediální baroni a